Pan předsedající. Pan předseda. Wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia. Takže budeme pokračovat. V jednání zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Jsou nějaké připomínky? Nevidím, takže zápis eh, považuji za schválený. První bod na našem programu je eh, prohlášení